Okay, ladies and gentlemen, let's start. Eh, Začneme tedy, všechny vás vítám na dnešním zasedání. Dnes ráno máme na pořadu jednání tři body, které bychom chtěli projednat společně. Jde eh, o Evropské společenství pro atomovou energii, potom eh, odborná příprava v oblasti jaderné energie, rámcový program a další věci. Všechny tyto úkoly převzal kolega Březina. Jsou to tři různé návrhy. Máte to všechno k dispozici a já bych chtěl dát slovo kolegovi Přesinovi, aby nám přednesl tyto věci a potom o tom budeme diskutovat. Vážený pane předsedající, Ještě pan Tošenovský. Jménem celého výboru pogratulovat pogratulovat panu předsedovi, našemu příteli a velkému předsedovi výboru k dnešním narozeninám za všechny své kolegy, i když mě prosil, že to nemá být oficiální, tak za všechny kolegy eh, výboru hodně zdraví, hodně štěstí. To ostatní už zvládneme sami, ale to zdraví a štěstí člověk k tomu životu hodně potřebuje. Takže k těm osnáctým narozeninám, kdy člověk nabírá moudrost, ať se vám hodně daří a za všechny své kolegy. Ganz herzlichen Dank. Děkuji vám, já jsem doufal, že to nikdo nezjistí, že jsem o rok zestárl, ale nyní už to stalo. Takže, pane kolego, máte slovo. Eh, vážený pane předsedo, Umožňuje mi tato situace začít eh, naprosto mimořádně tím, že i já řeknu happy birthday to you. Eh, ale eh, teď vážně a k naší zprávě. 7. března vydala komise soubor legislativních návrhů na pokračování jaderného výzkumu a odborné přípravy Euroatomu pro léta 2000 12 a 13. Eh, jedná se o rozhodnutí Rady o rámcovém programu a specifických programech definujících přímé akce, nepřímé akce a zpravidel účasti v tomto rámcovém programu. Eh, ve zkratce lze říct, že ty návrhy rámcového programu na léta 12 a 13 jsou zde proto, že cyklus Euroatomu je pětiletý, programové období unijní je sedmileté. Čili je potřeba překlenout eh, tyto dva roky. Eh, výzkum spolufinancovaný Euroatomem je klíčový pro zvýšení bezpečnosti, pro zlepšení účinnosti zdrojů a e, pro celkové využití e, jaderných technologií v průmyslu, ale například i v medicíně. Tyto výzkumné úkoly souvisí například s Evropskou průmyslovou iniciativou pro udržitelnou jadernou energii ESNII, jedné ze šesti evropských průmyslových iniciativ v rámci Evropského strategického plánu pro energetické technologie. Dovolte mi poznámku k aktuálnímu vývoji v poslední době. Můžeme mít různý postoj k jaderné energii a k jejímu využití pro výrobu energie je to zcela legitimní a otázka využití nebo nevyužití eh, těchto zdrojů je otázkou odpovědnosti jednotlivých zemí. Eh, jsem ale přesvědčen, že bez ohledu na tento fakt bychom všichni měli podporovat jaderný výzkum. Po Fukušimě Evropa potřebuje více jaderného výzkumu v celém spektru. Od bezpečnosti přes efektivnost zdrojů, přes medicínské využití, eh, přes reaktory čtvrté generace až k jaderné fúzi. Využití těchto výsledků je potom otázkou rozhodnutí jednotlivých zemí. Zvýšením bezpečnosti, efektivity a e, udržením a rozvíjením velmi důležitého know-how e, se staráme v neposlední řadě o udržení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, protože bych rád zdůraznil fakt, že rozhodnutí opustit výrobu energie z jádra nezdílí zdaleka celá Evropská unie a už vůbec nelze hovořit o globálním výstupu od využití jaderné energie. Eh, Zdůraznil bych ještě jeden fakt. Eh, tato legislativa je hodně urgentní, protože některá výzkumná zařízení, mohu například jmenovat eh, JET ve Velké Británii, mají zajištěno financování jenom do konce tohoto roku a pro udržení to, těchto týmů a pro eh, kontinuitu výzkumu je velmi důležité, aby financování v příštích dvou letech plynule navazovalo. Protože věřím v možnost konsenzu v oblasti jaderného výzkumu, těším se na další spolupráci se stínovými zpravodají a eh, chtěl bych jenom zdůraznit fakt, že další, eh, další rozvrh eh, je velice rychlý a že lhuta pro předložení eh, pozměňovacích návrhů je již 6. září. Děkuji za pozornost. Eh, děkuji eh, za to, že jste nás uvedl do této problematiky. Hlásí se někdo o slovo? Paní Herzog? Yes, thanks, thanks, chairman. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala zpravodaji za to, že strávil své léto prací na této zprávě. Načasování této zprávy bylo opravdu dost eh, nešťastné. Je samozřejmě mnohem složitější pracovat v létě, ale teď to vypadá trošku jednodušší, protože to vypadá, že všichni hráči v komisi i zde parlamentu se na to díváme tak, že je to ten správný přístup, že zde neděláme žádná velká, velká rozhodnutí o politice, spíš se jedná o rozpočtovou záležitost než o cokoliv jiného. Ve většině frakcí parlamentu se snažíme navázat. Víceletý finanční rámec eh, s programem Euratomu. A rozhodně chceme, abychom nestratili energie v debatách na tomto poli. Většina politických skupin naše tedy, pochopila, že pokud eh, v oblasti jaderné energie dojde k velkým změnám, tak je třeba zintenzivnit výzkum v některých oblastech, eh, které zatím možná nejsou eh, v zorném poli, takže budou potřebovat finanční zdroje. Takže abychom zajistili finanční zdroje pro výzkum a pro nové oblasti v rámci jaderné energetiky, toto vše tedy musí být zajištěno. Pravděpodobně tedy připravíme několik pozměňovacích návrhů, tak, aby byly více zmíněny tyto nové potenciální oblasti jaderného výzkumu, jako například lepší bezpečnost a zabezpečení a podobné věci. V této chvíli na tom pracujeme, ale snažíme se dosáhnout co nejvíce sjednoceného názoru tohoto výboru, aby se zajistilo financování. Protože myslím, že to je věc, na které se shodnou jak ti, kdo jsou pro nebo proti jaderné energii, i ti, kteří jsou neutrální. Takže si myslím, pane zpravodaji, že jste udělal opravdu obrovský kus práce, ale měli bychom se podívat na to, co se stalo v radě, co se stane v radě. Podíváme se na některé návrhy rady a začlenit je do naší zprávy, abychom dosáhli lepšího porozumění s radou. Myslím si, že jsme v podstatě v souladu s vámi a můžeme pracovat tímto směrem. Děkuji. Děkuji. Taro. Mesáros. Ah, OK. Eh, děkuji pěkně, pán předseda. Eh, děkuji, pane předsedo. Můj kolega hovořil česky a já bych zareagoval ve slovenštině, aby tomu lépe rozuměl. Chtěl bych poděkovat panu kolegovi Přesinovi za práci, kterou odvedl. Sledoval jsem to, protože tento výzkum a tato eh, jaderná problematika musí být středem pozornosti, hlavně po tom, co se stalo ve Fukushimě, ale nejenom z těchto důvodů, ale i z toho důvodu, co Fukushima vyvolala ve světovém eh, měřítku i v Evropě když se podíváme na to, jak naše země na to reagovaly, tak opravdu musíme mít obavy o budoucnost eh, jaderné energetiky a právě proto se stotožňuji s názorem pana kolegy Březiny, že potřebujeme ne méně, ale více výzkumu eh, jaderné energie a nemáme přibrzďovat, ale naopak Fukushima by měla vést k tomu, že eh, se budeme ve výzkumu zabývat eh, více tématy. V rámci osmého rámcového programu bychom měli prohloubit a rozšířit témata, která souvisí s jaderným výzkumem a tak, jako řekla paní kolegyně Edith Herzog, musíme v první řadě nalézt finanční možnosti, abychom eh, pokryli tento výzkum. A mělo by to být tak připraveno, ten osmírámcový program, aby tam všechna ta témata byla, aby tam byla dostatečná finanční podpora. Potřebujeme být eh, samozřejmě zajištěnou, nebo mám na mysli eh, dobrou přepravu eh, jaderných materiálů, uskladnění jaderného odpadu, bezpečné uskladnění tedy. A musíme to vše podpořit tím, že dlouhodobý jaderný program by měl vyústit k podpoře výzkumu také v oblasti eh, fuzních reaktorů, takže musí tam být určitá návaznost na program ITER, který který je možná v tuto chvíli vnímán ne zas až tak pozitivně a proto bych chtěl všechny vyzvat k tomu, abychom eh, neskládali zbraně, ale abychom naopak znásobili úsilí a věnovali jadernému výzkumu více pozornosti. Děkuji. Eh, next is for Joran Sisli. Omena. Pani Joran Sisli, eh, Hvala lepa. Vlaganja eh, v energetiko nasploh so bila v Evropski uniji v... Investice do energetiky v Evropské unii v uplynulých třech desetiletích byly příliš nízké. A to zahrnuje také investice do výzkumu. Hlavně se dostatečně neinvestovalo do rozvoje jaderné energetiky. Především po tom, co došlo k havárii v Černobylu. A až ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že bezpečnost našich dodávek není věc, která by se rozuměla sama o sobě, začali jsme vážněji přemýšlet o investování do tohoto druhu energie, protože nemůžeme postavit jeden druh energie tak, že řekneme, že je to jediný bezpečný zdroj. A právě proto si myslím, že musíme změnit prostředí. A právě to děláme. Myslím, že odpovídající financování je nedílnou součástí toho všeho. Plně souhlasím s tím, co navrhuje zpravodaj a co dnes předložil a ráda bych mu za to poděkovala. Myslím, že potřebujeme odpovídající reakci na Fukushimu. Potřebujeme výzkum, který nejen zachová současnou úroveň bezpečnosti, ale naopak ještě zvýší. A myslím, že to je tedy současná praxe v Evropě, ale musíme se také dívat dopředu. Čtvrtá generace nám například eh, umožní efektivněji využívat naše zdroje. Věřím, že musíme zůstat optimističtí, pokud jde o fúzi a nesmíme zapomínat, že jaderná energetika generuje odpad a o ten odpad se musíme postarat. Jednou z možností, která zatím ještě žádá výzkum, že by výzkum, je recyklace takovéhoto odpadu. Ráda bych se teď chvíli zmínila o lidských zdrojích. Spravodaj podal pozměňovací návrh, který hovoří o důležitosti lidských zdrojů. Pokud se podíváme na rizika jaderné energetiky, uvědomíme si, že spíše než technologie představují riziko právě lidé. Spravodaj říká, že musíme investovat do celoživotního vzdělávání a školení našich lidských zdrojů. My si myslíme, že jaderná energetika bude důležitou součástí, jaderná energie bude důležitou součástí energetického mixu na základě našich strategických dokumentů, ale myslím si, že bychom měli také zdůraznit potřebu zajistit jadernou bezpečnost. I tato oblast vyžaduje další finanční zdroje, protože jaderná bezpečnost, především po fukušimské katastrofě, musí být neustále zlepšována. A myslím, že zde mohu souhlasit eh, se svou kolegyní Edith Hersok, která se o tom právě zmínila, pokud jde o časový rámec. Myslím si, že je dobrý nápad, eh, že tento časový rámec by měl být v souladu s časovým rámcem jiných strategických oblastí, a proto si myslím, že přístup zpravodaje je správný. Měli bychom mít zajištěnou určitou kontinuitu v tomto programu. Děkuji. Kolega Tošenovský. Kolega Tošenovský. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, chtěl bych také se připojit ke kolegům eh, s podporou a gratulací panu zpravodaji, že v této době, která není nijak jednoduchá z hlediska diskuzí po Fukušimě o jaderné Eh, jaderném využití, eh, je takovouto zprávu, jak i takovouto zprávu zpracovat a myslím si, že se mu to velmi dobře podařilo. Eh, také se připojí a nechci opakovat slova kolegům, kteří to řekli pregnantně a možná lépe, než bych to řekl i já. Souhlasím s tím názorem, že je velmi důležité dál pokračovat ve výzkumu Eh, Fukušimská katastrofa eh, nemůže znamenat ukončení eh, vědeckých výzkumů v této oblasti. V, lidské, v lidských dějinách vždy každá katastrofa, mm, tragická událost znamenala, že lidé chtěli se poučit, co se vlastně stalo, co, co to znamenalo. V mnoha oblastech, bohužel to tak je, mnohé eh, tragédie a katastrofy znamenaly eh, větší poučení a vyvarování se eh, rizik, které eh, technika a rozvoj lidské společnosti přináší. Je to tak, společnost bude asi čím dál tím složitější, bude, bude i tím pádem nebezpečnější, ale proto je vědecký výzkum, aby přinášel odpovědi a zvyšoval bezpečnost. To jednoznačně platí eh, v jaderném, jaderném oboru možná ještě víc a násobně než kdekoliv jinde. Zároveň přece i e, jaderný výzkum znamená rozvoj znalostí o mnoha jiných aspektech, které nejsou jen použitelné pro jadernou energii jako takovou. Také souhlasím s, se spravodajem ve věci, že je to rozhodnutí každého státu a každý stát nějakým způsobem se s tímto bude vyrovnávat. Eh, myslím si, že skutečně platí, že musíme velmi silně podpořit výzkum, tak abychom eh, pochopili mnohé děje, které se v tom odehrávají. Eh, chtěl bych se možná víc zmínit o eh, programu ITER, který navazuje a eh, tak, jak zpravodaj zdůrazňuje, že fúze má být tím dalším článkem, tady možná víc apelovat na to, aby jsme se dostali do reálného výzkumu, aby se časy, které teď dostáváme na stůl, byly reálnější, bylo to možná silnější manažerské řízení, tak abychom Eh, postup eh, věděli jasný, aby to i pro nás eh, tady v parlamentu bylo jasně řečeno, jak v jakých časových horizontech tento výzkum probíhá, protože víme sami také dobře, mnozí z nás mají tu zkušenost, já z vysokých škol, že určité někdy i nebezpečí výzkumu pro výzkum. Teď to nechci říkat v souvislosti s ITER, ale eh, ty časové horizonty jsou tak vzdálené, že mohou přinášet velmi komplikovanou diskuzi, eh, tak aby skutečně tento program eh, dostal velkou nejen finanční podporu, ale i podporu dalšího, dalšího výzkumu, dalšího vývoje. Velmi souhlasím na to, co upozorňovala paní kolegyně přede mnou je velmi důležité, aby byly zachovány eh, školící a příprava lidských eh, lidí na tuto velmi složitou profesi, eh, protože součástí našeho života v celé Evropě ještě dlouho bude jaderná energetika hrát velký význam, ať se ty děje odehrávají teď v této chvíli v jakémkoliv významu, ale je potřeba, aby právě příprava lidí v této věci nebyla opomenuta a myslím si, že je to i úlohou nás, abychom na to upozorňovali a eh, tento vývoj dál postupoval. Jako stínový zpravodaj za naši frakci eh, velmi podporuji tuto, eh, tuto zprávu a ještě jednou gratuluji panu zpravodaji, protože myslím si, že se mu podařilo najít velmi vyvážený text, který každopádně, myslím, ještě dalšími diskuzemi Eh, se bude jen vylepšovat, ale i v této chvíli myslím si, že dosáhl velmi, velmi vysokého standardu a já velmi podporuji tuto zprávu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Hybner. Děkuji bardzo, děkuji koledze za bardzo wnikliwe. Děkuji, děkuji panu kolegovi e, za tuto skvělou zprávu. Pokud se podíváte na pozměňovací návrhy, jasně vidíte, že jsme se podívali na tuto záležitost ze všech úhlů pohledu. A to opravdu do hloubky. a způsobem, který odpovídá důležitosti tohoto tématu. Lidé chtějí vědět, co pro nás jaderná energie znamená. A lidé musí také vědět, že jaderná energetika bude i nadále fungovat. Je zcela vyloučeno uzavřít všechny jaderné elektrárny v Evropské unii. Vzpomínám si, že po nehodě ve Fukušimě to lidé takto říkali. V současné době musíme upozornit na to, že je nutno posílit jaderný výzkum, musíme rozšířit pokrytí jaderného výzkumu. Spravodaj se zmínil o bezpečnosti. Jak víme, ve Fukushimě neselhala technologie. Byla to právě bezpečnostní opatření. A mohlo by se stát, že výzkum v oblasti duálních eh, bezpečnostních systémů by nám mohlo v budoucnosti pomoci. Výzkum musí pokračovat, jak už bylo řečeno. Pokrytí jaderného výzkumu musí být rozšířeno a nestačí pouze o této věci hovořit. Musíme do toho skutečně vložit své peníze. Musíme zajistit, že jaderný výzkum bude náležitě financován, abychom zajistili, že bude odpovídat potřebám 21. století. Spravodaj hovoří o důležitosti jaderného odpadu, nejen o jeho přepravě a skladování, ale také hovoří o důležitosti výzkumu technologií na neutralizaci tohoto odpadu. Zatím jsme se zaměřovali pouze na přepravu a skladování a poněkud jsme zanedbávali technologie, které by dokázaly neutralizovat radioaktivní vyhořelé palivo. Další téma, jehož důležitost bych ráda zdůraznila, jsou eh, public relations, eh, vztahy s veřejností, způsob, jakým hovoříme s veřejností. Lidé si myslí, že jaderná energie je ta nejhorší a nejnebezpečnější forma energie, která existuje. A my musíme lépe komunikovat, musíme to lidem vysvětlovat, musíme být eh, důvěryhodní, když budeme vysvětlovat, jakým způsobem je jaderná energie využívána. Já si myslím, že hodně můžeme udělat pro to, abychom zlepšili komunikaci a myslím si, že komunikace by také měla být náležitě financována a apelovala bych na všechny kolegy zde z různých členských států, protože určitě budeme muset vést veřejnou debatu na toto téma. A čím dříve, tím lépe. Měli bychom jít za lidmi s informacemi a myslím si, že tím by se věci usnadnily. Lidé mají velkou chuť dostávat informace, hlad po informacích a také chtějí, abychom je ujistili. A já myslím, že bychom to měli udělat, protože jinak to udělá někdo jiný a ty informace nebudou správné. Kolegyně Rybázy. Merci, merci. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Pokud jde o tuto zprávu, tak eh, za zelené mohu říci, že vůbec nesouhlasíme s prioritami, které tady byly uvedeny. Eh, je 400, eh, 453 reaktorů ve světě a tedy po té, co byly eh, zavřeny v Německu, před 25 eh, lety jsme měli eh, katastrofu v Černobylu, před několika měsíci Fukushima a nemůžeme tedy vůbec říci, že by reaktory byly absolutně bezpeční, bezpečné. Musíme tedy zajistit bezpečnost, to je pravda, ale Eh, pokud chceme zajistit bezpečnost, tak to znamená, že bychom eh, měli eh, změnit ty subdodavatele, protože tady je asi osmičlánkový řetězec a jde, potom to ovlivňuje údržbu reaktorů a měli bychom samozřejmě posílit pravidla, Viděli jsme zátěžové testy, ve Francii bylo provedeno hodnocení a bylo by potřeba investovat jednu miliardu euro na jeden reaktor, pokud bychom tady opravdu eh, chtěli všechny ty věci eh, vylepšit, eh, například ty chladící nádrže a tak dále. A je to opravdu složité. Otázka je, jestli opravdu máme do toho investovat tyto miliardy, anebo jestli bychom měli odstavit ty reaktory, které jsou tak nebezpečné. Uh, dnes je to tak, že se e, většinou vybuduje elektrárna, potom se zjistí, že beton e, není e, naprosto bezpečný. To znamená, fúze je riziková a, a pardon, štěpení je problematické a když se tady pracuje tímto způsobem s uraniem, tak se vytváří produkty, které v přirozeném stavu neexistují a vytváří se velká radioaktivita a potom tady samozřejmě máme čtvrtou eh, generaci, ale ta funguje také se štěpením, takže tady budeme mít pořád ten eh, problém s radioaktivním odpadem. Potom říkáte, že tady je fúze a my jsme eh, byli v Kadaraši a pokud jde o fúzi, tak tam jsou opravdu obrovské vědecké problémy, které zdaleka nebyly vyřešeny a Teď se tady říká, že na počátku roku 2006 budeme investovat 5 miliard, v tuto chvíli máme 2 miliony, potom 16 miliard a opravdu je tady mnoho, mnoho otazníků, protože eh, eh, Nyní se v jetu dělají pokusy s tím, jak nakládat s plazmem, jak to nějakým způsobem uzavřít, ale ještě to daleka nedospělo k závěru, tento výzkum. Takže já si myslím, že tady bychom opravdu měli vyčkat, a jaké budou výsledky jetu eh, v eh, Anglii a potom uvidíme, potom můžeme eh, pokračovat. Takže já si myslím, že je to tak. A mám návrh následující. To, co uvedl kolega předtím, je pravda, měli bychom vylepšit informovanost. Během katastrofy ve Fukušimě po celém světě existují detektory, které by mohly eh, sledovat eh, obláka, která přicházela z Fukushimy a tato mezinárodní síť závisí neboli byla zřízena v rámci smlouvy o zrušení jaderných pokusů a byly tady výsledky po hodinách o množství cézia a dalších prvků, které se dostaly do ovzduší, ale tyto výsledky nejsou k dispozici veřejnosti. A já bych chtěla navrhnout, abychom vylepšili informovanost, protože eh, ta povinnost, že potom budeme muset nést ty následky, eh, to je přece zřejmé, že musíme také vědět, co se děje používalo se to na to, aby se e, zjišťovali, jestli nejsou v některé zemi prováděny jaderné pokusy, ale my bychom měli požadovat, aby ty výsledky nám byly k dispozici. Máme 453 e, reaktorů ve světě, takže někde dojde k nějaké nehodě e, a my se musím, můžeme snažit to zabezpečit, ale stejně může dojít k věcem nepředvídaným. Měli bychom mít k dispozici informaci, protože zatím eh, v jaderné energii pracují eh, lidé, nebo pouze lidé, kteří pracují eh, s jádrem, mají inf- tyto informace, ale já bych chtěla, aby ty informace byly zveřejněny všem, protože je to potřeba pro to, aby celá ta věc byla transparentní. Rybich. Kolega Rybich. Děkuji, pane předsedom. Já si myslím, že jsme se dostali k velice důležitému tématu a v budoucnosti bude důležitou úlohu hrát mezinárodní spolupráce a proto je potřeba také více spolupracovat s mezinárodní eh, agenturou pro atomovou energii. A je potřeba, abychom společně vytvořili závazné standardy, které budou také příslušně regulátory kontrolovány. Eh, a tyto regulátoři musí mít dostatek pravomocí. Myslím si, že příklad Francie velice dobře ukazuje, že nezávislý regulátor potřebuje eh, velká práva, velké pravomoci. Teď z eh, diskuzí okolo Japonska eh, se začalo více diskutovat například o uskladňování jaderného odpadu a já si myslím, že výzkum by se na to měl více soustředit, protože samozřejmě vznikají obrovské náklady pro spotřebitele a daňové poplatníky a proto to bude v nejbližší době velice důležité. Pokud jde eh, o ITER, tak samozřejmě musíme dodržovat mezinárodní dohody a u těchto dohod je potřeba dbát na to, že v současnosti je finanční situace ve světě poměrně složitá a konkrétní cíle eh, do roku 2020 eh, je potřeba stanovit především v mezinárodních dohodách. Děkuji. Pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád srdečně poblahopřál Janu Březinovi, který udělal obrovský kus práce u těchto tak složitých záležitostí a chtěl bych také pochválit kvalitu jeho představení této zprávy. Známe stanovisko zelených, dělá se inventář nehod a šíří se panika Eh, já chci připomenout eh, jeden příběh. Když eh, postavili železného oře, železnici, tak lidé byli proti. A teď už to vypadá jinak. Teď je železnice důležitá. A dnes jsme přesvědčeni o tom, že osud lidí závisí do velké míry na naší schopnosti dát lidského génia do služeb eh, velkým tématům. K nímž také patří energetika. Já jsem rád za ten návrh komise, protože konečně se zde hovoří o vědeckým o vědeckých tématech. Pokud je o ITER, tam se hodně hovořilo o rozpočtu, o rozpočtových problémech a konečně kolegové řekli, že se bude hovořit o vědeckém výzkumu. To je dobrá zpráva, budeme podporovat eh, fúzi. Druhé, druhý komentář. Já jsem eh, předložil návrh, že bychom měli předložit eh, návrh o uzavření jaderných elektráren. My máme nejlepší inženýry na světě. Tento program eh, by jim umožnil specializovat se. Já si myslím, že bychom mohli být nejlepšími odborníky na světě na uzavírání jaderných elektráren, protože pokud jde o aktivitu jaderných elektráren, které budou fungovat, eh, řekněme, 100 let, eh, tak v každém případě ten problém uzavírání jaderných elektráren nastane a my musíme tedy zachovat co nejlepší vědeckou úroveň. Eh, poslední problém, to je možná otázka na sekretariát. V dokumentech eh, se uvádí, že parlament schvaluje, ale v tomto případě my dáváme pouze své stanovisko, protože nemáme politickou kompetenci eh, ke smlouvě Euratom. Takže já bych řekl, že spíše než schvalujeme, že bychom měli říci, že k tomu uvádíme příznivé stanovisko, a to je jen takový technický problém. Dobře, my to vyjasníme a kolega Remek má slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych také jako mnozí přede mnou ocenit práci zpravodaje, eh, zejména v kontextu never ending discussion o energetice, jejím mixu a eh, místu jaderné energetiky zvlášť v tomto mixu. Nezbývá mi než podpořit názor zpravodaje, že v současné době a po havárii ve Fukušimě zvlášť Evropa potřebuje více výzkumu v oblasti energie, aktivnější vývoj a stejně tak alespoň udržení stávající úrovně lidských zdrojů, vědomosti a kvalitního know-how. Nikoli te, tedy méně, jak tvrdí někteří, a to paradoxně i proto, jak už někteří řekli přede mnou, že se některé státy Unie rozhodly utlumit jaderné programy. Odborná příprava úzce souvisí s diskutovanými a požadovanými otázkami bezpečnosti jaderné energetiky a taky v tomto bodě podporuji názory zpravodaje. Já e, jsem rovněž názoru a e, je to moje přesvědčení, že Evropa musí pokračovat v programu výzkumu jaderné fúze, protože prostě do budoucna nemáme jinou možnost, než hledat další zdroje energie a bylo by od nás nesvědomité a krátkozraké v současné době od projektu ITER ustupovat nebo ho tlumit jen proto, že se jeho případné pozitivní výsledky většiny z nás už nedotknou. Nechci zabíhat do podrobností jednotlivých dokumentů, ale podporuji například důraz zpravodaje na účast malých a středních podniků i akademických pracovišť ve výzkumech i jasné upozornění na skutečnost, že jaderný odpad se netýká jen energetických zdrojů, ale ve velké míře e, nikoliv nepodstatné, například zdravotnictví, komunálního odpadu obecně, ale také zemědělství i průmyslu. Celkově znovu opakuji, že oceňuji práci zpravodaje. Děkuji. Eh, Děkuji a dál bych udělal slovo komisi panu Štromajerovi, pokud si bude přát se k tomu vyjádřit a potom dostane slovo pan Březina. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise by ráda poděkovala zpravodaji za jeho vyváženou zprávu. Já bych rád upozornil na to, že při přípravě obecného přístupu rady, a teď samozřejmě hovořím pod kontrolou rady, která je zde zastoupena, se jasně ukázalo, že některé delegace eh, byly velmi odmítavé, pokud jde o to, že by se zde uvedla reference nebo tedy odkaz na vývoj dalších reaktorových systémů. Když se podíváme na všechny ty pozměňovací návrhy, které se týkají těchto typů reaktorů, možná by nebylo kontraproduktivní diskutovat o této zprávě s radou. Já bych rád také poděkoval všem, kteří hovořili o tom, že je třeba spojit tuto zprávu s problémy ITER, které je třeba vyřešit. A pokud je o to, co říkala paní Rivazi, rád bych vás informoval o tom, že minulý týden JET vyprodukoval úspěšně první plazmu. Takže abych odpověděl paní Rivazi, myslím si, že už máme první výsledky s tímto jetem. A teď bych rád na závěr eh, rád eh, tedy podpořil parlament, eh, aby co nejdříve usiloval o dosažení dohody ohledně Euratomu 7 plus 2 ohledně také co nejlepšího financování ITER. Děkuji. Děkuji vám. Ještě jednou pan zpravodaj, pan Březina, prosím, máte slovo. Dámy a pánové, všem děkuji za eh, jejich přednesené názory. Eh, zdůraznil bych především eh, rozpočtový aspekt, který zmínila kolegyně Hercog. Eh, s tím, že je opravdu nutno zajistit eh, pro eh, pokračování jaderného výzkumu příslušné a odpovídající zdroje. Je pravda, že někteří kolegové zmiňují velkou důležitost lidských zdrojů a je to, myslím, velmi správný směr, ať už to byla moje kolegyně Cize, kolega, kolega Mesároš a další. Eh, faktem je, že to, co nás možná někdy eh, zajímá na projektu ITER, eh, souvisí s obecně slabostí unijní, to jest s managementem velkých projektů, a to je třeba i jádrem poznámky kolegy, kolegy Tošenovského. Eh, kolegyně Hybner zmínila velkou důležitost eh, PR a eh, vysvětlování souvislostí jaderné energie. A teď k poznámkám kolegyně Rivasi. Já jsem rovněž proto, aby Eh, byla plná transparentnost eh, všech pozorování, které se týkají jaderných nehod, které se týkají eh, prvků, jako je cezium, které při událostech třeba ve Fukušimě unikly. Čili jsem pro plnou transparentnost. Nejsem proto, aby byly omezovány jakékoliv výzkumy. Souvisí to i s výzkumem a s pokračováním výzkumu Eh, reaktorů další generace. To je eh, k poznámce komise. Já vím, že některé delegace eh, tímto směrem jít nechtějí, ale připomínám pouze fakt, že vzdání jakékoliv technologie mělo vždycky historicky negativní dopad na ty, kteří tady tuto technologii vzdali. Co se týká kolega, kolegy Rybiga, eh, myslím, že i v jednom pozměňovacím návrhu eh, jsem pro posílení spolupráce eh, s agenturou pro jadernou energii. Myslím, že i kolega Ody velmi správně zdůraznil některé aspekty. Takže vzhledem k tomu, že další je už velice krátký termín eh, pro podání pozměňovacích návrhů, a to je 6. Eh, eh, září, tak už jen vyjádřím naději na spolupráci se všemi stínovými zpravodají a budu velmi rád, když stihneme termíny tak, aby jaderný výzkum mohl plynule pokračovat i v příštích letech. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Nemusím opakovat, jak to vypadá s termíny, to už jste sám zmínil. Samozřejmě lhuta je velice krátká, ale bylo to takto dohodnuto a je to nutné proto, abychom tu věc eh, včas eh, uzavřeli. Já prosím, aby všichni byli nápomocní, abychom zvládli tuto lhutu. Pan eh, Březina pracoval během své dovolené, aby to vše zvládl a teď je to na nás. My bychom také měli pomoci k tomu, aby to bylo vše včas uzavřeno. Děkuji, je to obtížná kapitola, protože je to eh, politicky eh, citlivé téma, ale já jsem si jistý, že dosáhneme moudrého nebo dobrého výsledku. Takže vám srdečně děkuji a tím uzavírám tento bod na pořadu jednání a tím už bych přešel rád k dalšímu bodu, ale je ještě příliš brzy, protože budeme hlasovat, takže budeme muset čekat do 10 hodin. Uděláme si krátkou přestávku a v 10 hodin budeme pokračovat. Dámy a pánové, pokud budete chtít, tak můžeme začít a pokud nebudete chtít, tak také začneme. Takže minutku, dámy a pánové, pan Henen by nám rád něco řekl. Pane Henene, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že vás obtěžuji s tak drobným problémem, ale mám opravdový technický problém eh, s hlasem. Poslouchal jsem eh, francouzské tlumočení a opravdu eh, výkon tlumočení je výborný, ale mám velice špatný zvuk a musím maximálně zvyšovat hlasivost, úplně na maximum, ale já neustále musím um, manipulovat s tím tlačítkem, buď neslyším nic, anebo mě bolí uši z toho, jak je to strašně nahlas. Takže uh, já nechci ohluchnout v Evropském parlamentu a proto bych vás chtěl uh, požádat, abyste to nějakým způsobem uh, napravili. Nein, nein, also da bitten wir doch dringend drum. Ano, chtěli bychom vás samozřejmě, nebo nemůžeme si vzít na svědomí, že byste tady ohluchnul a proto bychom chtěli uh, požádat eh, francouzskou kabinu, aby hovořila více nahlas. Je to zvláštní, že francouzi jsou tiší. To je výjimka asi. Pokud se to nezlepší, tak se prosím ještě přihlašte. Erstens ähm, Memorandum for Cooperation between the EU and the US in Civil Aviation Research and Development jako první tady máme memorandum o spolupráci mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými při výzkumu a vývoji v oblasti civilní. O letectví musíme hlasovat elektronicky. Doufám, že sebou máte karty. Eh, podíváme se, jestli vše funguje. Tím zahajuji hlasování. Okay, alles klar. 46. Eh, dobře, 46 eh, plo, nik, jeden hlas proti, nikdo se nestržel, takže tím je to schváleno velkou většinou a pan zpravodaj se může radovat. 12. Dostáváme se k bodu 12. Je to trochu složitější a podrobnější návrh paní Matias. Je to eh, složité a musíme se pokusit to teď eh, spolu odhlasovat. Začnu kompromisem číslo 9. Kdo souhlasí, kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis 21. Eh, Souhlasíte proti? Kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 10. Pro? proti, zdrží se eh, schváleno 11, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12, souhlasí, proti, zdrželi se schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno 13, souhlas, kdo souhlasí, proti, zdrželi se, Schváleno. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 118 pro,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 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 211 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27, kompromis 27 pro, proti, schváleno. Eh, kompromis 28, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 181 eh, eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 204, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 221 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 234, i když ještě je tady kompromis 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 234 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36, kompromis 36, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis eh, 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 279 pro, proti, zdrželi se schváleno. 282 pro, proti, zdrželi se schváleno. 283 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. 291 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, kompromis 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 45 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, 296 s ústním pozměňovacím návrhem pro. Paní Matias se chce k tomu vyjádřit? Ne, je to v pořádku. Dobře, takže 296 s ústním eh, pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. 302 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 306 eh, pro, 306. 306, to je eh, k tomu doplňující pozměňovací návrh. A já to ještě nemám. Máte to všichni před sebou, ten ústní pozměňovací návrh 306, paní Matias? de facto oral. Děkuji, pane předsedo. Ústní pozměňovací návrh eh, přečtu v angličtině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 Dobře, můžeme hlasovat 306 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno 48, eh, kompromis pro, proti, zdrželi se schváleno 324 eh, eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Zamítnu zamítnuto 325 pro, proti, zdrželi se schváleno 326 pro, proti, Ještě jednou, prosím, 326 pro, proti, zamítnuto. 328 pro, proti, zdrželi se schváleno. 330 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, schváleno. 341 pro, proti, zdrželi se Možná, že bychom to měli zkontrolovat. Ještě jednou 341 elektronicky zahajuji hlasování. Closed. Alles okay? And adopted. 347 Zustimmung. 347 pro, proti. Schváleno. 349 349 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 50, so, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 360 pro, proti, zdrželi se schváleno. 366 pro, proti, zdrželi se schváleno. 367 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 378 pro, proti. Ještě jednou prosím. 378 pro, proti. Zdrželi se? Schváleno. Eh, pardon, odmítnuto. 382. Eh, pro, proti, zdrželi se? Schváleno. Jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno dva pro, proti, schváleno tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis dva pro, pro proti, zdrželi se, schváleno. jedenáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis tři pro, proti, Zdrželi se schváleno. Kompromis 15, oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se a také schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 plus pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď budeme hlasovat unblock. FEM ABC 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, FAM 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. IMKO 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. IMKO 18 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, Zdrželi se schváleno. Imko 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pech 14, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 4, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže to by bylo vše. A teď závěrečné hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Máme tady o jednoho poslance navíc. Ukonč, končím hlasováním. Je všechno v pořádku. Jasnou většinou schváleno. Gratuluji paní Matias. Děkuji. Herzlichen Dank auch an alle. Také děkuji všem spolupracovníkům, stínovým zpravodajům a dalším, kteří nám usnadnili život při hlasování prostřednictvím vytvoření kompromisu. Paní Matias má slovo. Děkuji, pane předsedo. Normálně bych to nedělala, ale nyní se jedná o mimořádné okolnosti a právě proto děkuji za spolupráci protože kolegové spolupracovali i během svého volna, pa, především paní Kiefer a také ostatní velice obětově, obětavě se mnou spolupracovali, takže jsem požívala skvělou podporu. Děkuji a nyní bod číslo 13, to je paní Zavela, zpravodajka. I tady máme hlasovací seznam. A nyní zahájíme hlasování. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno 2 pro, proti, zdrželi se schváleno 3 pro, proti, zdrželi se schváleno 4 pro, proti, zdrželi se schváleno 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedm, sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osm, devítka ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se schváleno 11. První část pro, proti, zdrželi se schváleno druhá část pro, proti. Můžete ještě jednou zvednout ruku, takže druhá část 11 pro, proti, zdrželi se, raději to elektronicky prověříme. Takže jedenáct druhá část. Prověříme to elektronicky. EPP e má jeden, o jeden hlas navíc. Už je to lepší. Je tam pořád ještě jeden poslanec navíc. A končíme hlasování a je to zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno 13 pro, proti,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 napsáno, že to odpadá, jestliže to bude schváleno. Takže 38 pro, proti, zdrželi se schváleno 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 40 pro, proti, zdrželi se schváleno 41 pro, proti, zdrželi se schváleno 42 pro, proti, zdrželi se schváleno 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. A na závěr budeme hlasovat o celé zprávě elektronicky. Prosím, hlasujte. Zahajuji hlasování. EPP má opět o jednoho člověka navíc. Co pak se to stalo? Takže končím hlasování a je to schváleno. Blahopřeji paní Cavele, blahopřeji také všem kolegům, děkuji vám za práci. A nyní zpráva Beauty Koffer. Pan kolega Turmes si žádá o slovo. Pan Bytykofr nemůže být dnes ráno přítomen a proto mě požádal, abych po blaho, po, poděkoval stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. A při hlasování, když budeme hlasovat o ITERu, my jako zelení jsme toho názoru, že tento prestižní objekt je nevyvážený a když budou ohlasovány tyto miliony, tak budeme muset hlasovat proti, i když jsme s ostatními částmi byli relativně spokojeni. Takže s ostatními částmi byl pan zpravodaj spokojen. To je docela uspokojivá situace. Takže dobrá vysvětlení jsme vzali na vědomí. To je nějaké komplikované hlasování. Takže 60, 88 pro, proti. Šedesát, osmdesát osm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60-62, takže předcházející hlasování prověříme. 60-88 prověříme. Zahajuji hlasování. A ah, ja, ja. Danke. Danke. Alles klar. Closed? Ja, rejected. Hatte ich recht. 25. Ich Budu říkat vždycky ty, ta poslední dvě čísla, takže 25.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 02 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 03 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se schváleno 21 pro, proti, zdrželi se schváleno 40. Prověříme poslední hlasování, takže 21. Prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno.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 schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se schváleno. 76. Pan předseda se opravuje, 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní přijde hlasování po částech takže hlasování o částech budeme hlasovat o druhé a třetí části. Druhá část 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 90 pro, proti. Můžete ještě jednou zvednout ruku 90 pro, proti, Raději to prověříme, tu devadesátku. Zahajuji hlasování o devadesátce. Končím, je to zamítnuto. Padesátka pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno 53 pro, proti, zdrželi se schváleno 54 pro, proti, zdrželi se schváleno 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Bylo to zamítnuto? 102 pro, proti, zdrželi se, přijato 56 pro, to odpadá, 11 nebo 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno 59 pro, proti, zdrželi se schváleno 60 pro, proti, zdrželi se schváleno 61 pro, proti, zdrželi se schváleno 62 pro, proti, zdrželi se schváleno 63 pro, proti, zdrželi se schváleno 64 pro, proti, zdrželi se schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se. Takže ještě jednou, jak je to s 92? Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 65 je vyřízeno.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 to ne, nevidím dobře. Takže žádám vás ještě jednou, eh, kdo je pro 71, proti. Raději to prověříme, to bude lepší. Takže prověříme 1,70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Desítka. 110 pro proti, zdrželi se zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se schváleno desítka pro, proti, zdrželi se schváleno jedenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto 76 pro, proti, zdrželi se schváleno 77 pro, proti, zdrželi se schváleno 78 pro, proti, zdrželi se schváleno 79 pro, proti, zdrželi se schváleno 80 pro, proti, zdrželi se schváleno 93 pro, proti, zdrželi se schváleno. Další odpadá a není 1,80 pro, proti, zdrželi se schváleno 82 pro, proti, zdrželi se schváleno 104 pro, proti, zdrželi se schváleno 83 pro, proti, zdrželi se schváleno 84 pro, proti, zdrželi se schváleno 85 pro, proti, zdrželi se schváleno 23 pro, proti, zdrželi se schváleno 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 96 pro, proti, zdrželi se schváleno 86 pro, proti, zdrželi se schváleno 97 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní konečné elektronické hlasování. zahojí hlasování. Closed and adopted. Herzlichen Dank. Dobře, děkuji, schváleno a, a předejte naše gratulace panu Bittinkerovi a, a slovo má pan Ehler. Liebe Kollegen, ich möchte nochmal... Vážení kolegové, chtěl bych vás upozornit na jednu věc, která tady nebyla okomentována. Týká se to toho, co říkal pan Turmes. V rozpočtovém procesu se budeme jenom obtížně procesovat, procesovat, protože rozpočtový proces vedou ti, eh, kteří jsou zodpovědní za rozpočet. A to i v rozpočtu, který se týká nás. Když máme zpravodaje z nějaké frakce, kteří vyjednávají kompromisy s dalšími frakcemi, ale frakce potom hlasují proti e, základním návrhům to pozici v rozpočtovém řízení, naši pozici velice oslabí. A není náhodou, že pan Bytikofer tady dnes není, protože jsme dostali velký signál, nebo vyslali jsme velký signál, pokud jde o zelený, zelenou knihu, ale když se projednává tak důležitá věc, tedy rozpočet, tak něco takového nebude příliš výhodné. To znamená, to, co zelení eh, tady ukázali se svým zpravodajem, to nebylo příliš, eh, příliš dobré. Pan Turmes by chtěl reagovat. Já odpovím jenom velice stručně. My si myslím, že byste měli pochopit, že eh, projekt ITER zahrnuje tolik miliard, a i technicky je to tak nevyvážené, že když my jako parlament nepoložíme určité otázky, nezjistíme určité věci, tedy eh, jak to je s dodávkami Japonska, protože tsunami rozničila některé továrny a JET také nepředložil určité výsledky a vlastně vůbec nevíme, eh, jak to eh, celé má jak opláštění Eh, vůbec máme konstruovat. A tady je potřeba, eh, tady nad tím jsou určité otazníky a proto si myslím, že ta vaše poznámka není úplně vhodná. Dobře, bereme to na vědomí a potom ještě jedna obecná připomínka. Každý jednotlivec a i každá frakce má právo a povinnost hlasovat podle svého svědomí. I politicky, to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě existují otázky, kdy vás eh, v jiné skupině vyslyší pouze v takovém případě, a eh, tedy v takovém případě, kdy sami nehlasujete během konečného hlasování, tak v takovém případě je vždy dobré, když vystupujeme jednotně, protože potom samozřejmě je větší síla a dá se to lépe prosadit a tato poznámka v zásadě je správná, měli bychom na ní dbát a já si myslím, že na to všichni dbát budeme. Uh, u těch otázek, které jsou eh, důležité, nebo eh, a tam, kde jsou eh, politické rozdíly, které nelze harmonizovat. Další bod je bod číslo 15 na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům. A pokud souhlasíte, tak dám nejprve slovo kolegovi Patričelo, protože on je zpravodajem. Ladies and gentlemen, <clears throat> it's possible that we that you become quiet. Dámy a pánové, prosím, mohli byste se uklidnit? Minutku, prosím. Pane Patričelo, počkejte, prosím, chvíli, minutku. Pane předsedo, já bych byl rád, kdyby nejdříve dostala, dostala slovo komise, aby alespoň stručně ilustrovala ten mechanismus, eh, který zahájí naši vlastní aktivitu, abych potom mohl reagovat na komisi. Mně by to přišlo jako dobrý postup. Děkuji, to je pravda. Bylo to tak naplánováno, ale já jsem chtěl být spravedlivý nebo férový a chtěl jsem vám dát slovo jako prvnímu. Chcete tedy, aby první hovořila komise? Dobře, takže nejprve dávám slovo komisi. A kdo tady komisi zastupuje? Augusto González. Perhaps you can try begin. Je to na vás, takže možná byste mohl začít. Děkuji, pane předsedo. Stručně k tomu sdělení. Název sdělení na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům. Myslím, že to přináší jasné sdělení. Evropská strategie by měla být nástroj, který by sloužil evropským politikám a evropským občanům. Na rozdíl od toho, co si lidé často myslí, vesmír je velmi přízemní činnost je to velmi spojeno s takovými věcmi, jako je třeba doprava, životní prostředí, klimatické změny a tak dále. Vesmír přispívá k cílům Evropy 2020, podporuje také konkurenceschopnost, šíří znalosti, také upevňuje pozici EU na mezinárodní scéně. Ve sdělení Komise identifikovala jasné priority pro zapojení EU ve vesmíru. Za prvé, úspěšné završení Galilea a programu Agnus. Tyto programy usnadní život našim občanům, protože třeba zjednoduší dopravu, a civilní ochranu a také umožní vytvořit další služby. Usnadní také bezpečnost dopravy a tak dále. Za druhé globální monitoring eh, GMS. To je klíčový nástroj, který hraje důležitou roli v politice na boj proti klimatickým změnám. Pomáhá také předcházení krizí, humanitární pomoci, civilní ochraně a tak dále. A to vše má přímý dopad na občany. Kromě toho by vytvořil také obchodní příležitosti a otevřel další informační zdroje. Třetí priorita, kterou identifikovala komise, je vesmír a bezpečnost. Jsou zde tři hlavní osy pod touto prioritou. První je využití potenciálu GMS při monitorování hranic, podpoře vnějších akcí a tak dále. Za druhé, koordinace úsilí, aby byla využita stávající vesmírná infrastruktura pro krizový management a bezpečnostní účely obecně. Za třetí, chránit kosmické infrastruktury jako takové proti radiaci, kolizím a tak dále. Kosmická infrastruktura je klíčová pro dobré fungování našich společností. Komise také vidí, že Evropská unie by měla podporovat evropské úsilí při zkoumání vesmíru. Z finančního hlediska musí být tyto akce realizovány v rámci víceletého finančního rámce. Komise zdůrazňuje potřebu zachovat nezávislý přístup do vesmíru, což je podmínka k realizaci priorit a akcí z tohoto programu. Kosmický průmysl si zaslouží zvláštní pozornost, protože je to klíčový sektor naší ekonomiky. V roce 2010 se postaral o obrat 6,1 miliard euro. Vytváří asi 32 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovních míst. hraje také důležitou roli v našem každodenním životě. Komunikační satelity nabízejí přístup eh, k celé řadě služeb, vysokorychlostní internet, televize, rozhlas a tak dále, zlepšují také dopravní infrastruktury, usnadní také eh, rozvoj takových technologií, jako je třeba reakce na krize, a další záležitosti. Satelity hrají také důležitou roli při rozvoji digitální agendy pro Evropu. Výzkum má zajistit to, aby evropský kosmický průmysl byl i nadále konkurenceschopný. Měli bychom především podpořit rozvoj klíčových technologií, především těch, které jsou důležité k tomu, aby eh, vesmír zůstal i nadále nezávislým prostorem a aby byly vytvářeny skutečně pokrokové technologie, které budou v tomto prostoru využívány. Komise má za to, že je životně důležité postupovat eh, v úzké spolupráci Eh, s členskými státy a vytvořit eh, vesmírnou průmyslovou politiku, která by byla založena na malých i středních podnicích, usilovala by o zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoření trhu pro kosmické produkty a služby. Jak sdělení uvádí, mezinárodní spolupráce je životně důležitá pokud jde o vesmír. EU potřebuje zachovat a prohloubit svůj vesmírný dialog ve spolupráci se strategickými partnery, jako je USA a Rusko, a navázat také dialog s existujícími a vznikajícími velmocemi, například e, Čínou. Komise má za to, že Afrika si zaslouží zvláštní pozornost protože by mohla využít evropské expertízy v oblasti satelitní navigace a dalších kosmických technologií. Komise má za to, že když se podíváme na řízení eh, kosmického prostoru ve spolupráci členskými státy je velmi důležité podpořit spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou a také zlepšit koordinaci a management vesmírných programů. Děkuji za pozornost. Ganz herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně a po tomto úvodu dám slovo kolegovi Patričelmi a potom bude na řadě slovo kolega Glante. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval komisi za to, že velmi jasně a stručně představila velmi složitou otázku a sice evropskou vesmírnou politiku. Jako zpravodaj příznivě přijímám stanovisko generálního ředitelství pro průmysl. Je to první důležitý krok k evropské vesmírné politice, k evropské kosmické politice sloužící občanům. Je to politika, která ve světle strategických, ekonomických a sociálních eh, aspektů nemůže nebýt ambiciozní, protože aktivity ve vesmíru jsou důležité, klíčové pro růst naší společnosti a přinášejí důležitou přidanou hodnotu, která je zásadní pro každodenní život občanů. Důležitost kosmického sektoru byla jasně a jednoznačně utvrzena v článku 189 Lisabonské smlouvy, který dává Evropské unii zodpovědnost koordinovat a konsolidovat politiky a programy národní v této oblasti prostřednictvím společného přístupu tak, aby byl podpořen vědecký, technický pokrok a také průmyslová konkurenceschopnost. A právě proto v této zprávě, kterou náš výbor v několika týdnech předloží, zdůrazníme hlavní prvky, které já považuji za zásadní, aby sdělení této komise bylo důvěryhodné. Aby evropská vesmírná politika byla důvěryhodná a aby společně s adekvátními nebo tedy s ambiciozními cíly, měla i adekvátní zdroje, považuji za důležité, abychom měli operativní a finanční nástroje, které nám umožní co nejlépe implementovat evropské kosmické iniciativy, jako je eh, Galileo, GMES a tak dále, a aby bylo zaručeno dlouhodobé a udržitelné fungování těchto iniciativ. Z dlouhodobého hlediska by bylo dobré zajistit také dlouhodobé plánování průmyslovému sektoru a proto je nutné, aby Evropská komise zajistila odpovídající zdroje nejen pro naplánované satelity, ale také proto, aby se pokryly náklady na technologický vývoj těchto satelitů a na periodické vyměňování, nahrazování těch satelitů, které dospívají ke konci své životnosti a aby se vytvářely také nové aplikace. Je nutno pochopit, že nekompletní satelitní systémy ztrácejí na výkonnosti, a tím pádem také na konkurenceschopnosti ve srovnání eh, s konkurenty. Z tohoto hlediska samozřejmě si ceníme ekonomického úsilí, které bylo vynaloženo na program Galileo, ale chci, aby GMS byl začleněn do evropského rozpočtu a nezůstával bokem, jako je to v současné době. Kdyby byl GMS pořád udržován mimo evropský rozpočet, tak si myslím, že by to poškodilo přidanou hodnotu, kterou potenciálně by GMS mohl přinášet pro celou řadu evropských politik a pro evropské občany. Nezbytnou Podmínkou pro podporu evropského vesmírného průmyslu je zajištění odpovídajících rozpočtových zdrojů, aby bylo možno i nadále podporovat ambiciozní projekty a zachovat vysokou konkurenceschopnost na mezinárodní scéně. Kromě finančních aspektů si myslím, že bude také nezbytné pokusit se vyjasnit vztahy mezi Evropskou unii a dalšími agenturami na evropské i národní úrovni pro zprávu společných programů. Bude také důležité definovat principy umožňující využívání vesmírných technologií a vesmírných zdrojů, tak, aby se jasně stanovily kompetence a aby se valorizovaly existující infrastruktury, do kterých členské státy v minulosti investovaly. Jako zpravodaj Evropského parlamentu pro evropskou kosmickou politiku chci pokračovat eh, za podpory našeho výboru a doufám, že se nám podaří vytvořit text v souladu s článkem 189 nové smlouvy, který bude schopen eh, vyslovit se ve prospěch eh, podpory tohoto důležitého sektoru, jehož růst a rozvoj je důležitý pro rozvoj celé naší společnosti. Děkuji. Já nadávším kolegu Děkuji a nyní je na řadě pan kolega Glante. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Komise jasně řekla, jaký užitek můžeme mít v Evropské unie z kosmické politiky. A já chci také říci, že tady je schoda s parlamentem. Já se chci zaměřit na tři body tohoto sdělení. A tam se musíme domluvit na tom, jak to budeme v budoucnosti rozumně uspořádat. Já se také domnívám, že prostředky musí být pro tento program dostatečné. My tady vidíme velké vznešené sliby z jednotlivých ministerstev a rad, ale potom ministři financí se k těmto slibům nepřipojí. A potom také e, vyčlenění GMS z evropského rozpočtu s tím nesouhlasím. Potom jestliže hodláme eh, podporovat určité politiky, tak je také musíme financovat. Za druhé, musíme u těchto projektů dbát na to, jak se tyto tyto projekty budou provádět. Musíme mít proto také příslušné služby. Takže to jsme zažili u Galilei, ale tak také s EZO máme určité problémy. Existuje tady Rada EZA a tak dále. A v rámci 27 států zažíváme určit tou konkurenci, která však není příliš velká. Je to jenom několik společností, které se na tom podílí, ale potom musíme také zabezpečit, aby i ostatní státy mimo rámec EU měly užitek z této politiky. A ještě třetí bod, na který chci upozornit, neboť my jsme v červenci jsme se podívali na Galileo satelity, Astrium satelity a je jasné, že to bylo všechno zabalené, že jsme si na to nemohli sáhnout, ale zažili jsme to e, naživo a viděli jsme, že tam také byly vystaveny komunikační satelity se solárními články. E, prostě taková věc, která je úplně nová. A potom ještě třetí bod, o kterém se bude diskutovat, a to je duální využití satelitních údajů. To jsme zažili u Galilea a já jsem to také již říkal jako stínový zpravodaj. Já nemám problém s tím, jestliže v evropské armády při mírových misích tyto signály využívají, ale existují také kolegové, kteří s tím mají problémy. Mně také již volali zástupci médií, zdali je opravdu nutné vojenské využití. My musíme občanům ukázat, že nechceme satelity využívat pro válečné účely. Jedná se pouze pro, o využití satelitních signálů pro mírové účely. Doufám, že bude tato zpráva dobrá. Děkuji, pan Remek. Eh, děkuji, pane předsedo eh, Eh, také bych chtěl eh, ocenit vlastně eh, tuto situaci, tento materiál. Já myslím, že to je správný krok správným směrem a Evropská unie dávno takovýto dokument potřebovala. Přede mnou bylo hodně řečeno, takže abych se moc neopakoval, potrhnul bych chtěl jenom několik aspektů. Skutečně navazujeme na významné dědictví a zkušenosti a know-how Eh, z minulosti v Evropě. Eh, já si myslím, že v celé šíři to stejně nelze říci, ale eh, já samozřejmě velmi dobře pamatuji dobu, kdy kosmonautika byla opravdu polem velkého soupeření mezi dvěma supervelmocemi, Spojenými státy a Sovětským svazem. Eh, konec konců eh, jsem, eh, jak bych řekl, žil na té a pracoval na té východní straně a musím říct, že i v tom tvrdém souboji se našel aspekt, kdy v roce 75 byl uskutečněn společný projekt Soyuz Apollo a přinesl takové nesmírné, jak bych řekl, benefity na první pohled v oblastech, které se, které se nezdály. Například přinesl samozřejmě základ Eh, nesmírně významného slovníku vzájemného rusko-anglického, o který se později opíraly eh, mnohé další, eh, bych řekl, práce a byl to velmi dobrý základ třeba pro mezinárodní skutečnou spolupráci ve vesmíru. Jenom na, a v tom Evropa sice takovou roli nehrála, ale uměla za mnohem menší peníze udržet krok s těmito oběma eh, supervelmocemi a to si myslím, že je eh, pořád nedoceňovaná eh, zkušenost, kterou v Evropě máme. Evropa se změnila, změnil se svět a takže navazujeme a já jsem rád, že se to v té strategii takto objevilo. Považuji za důležité, že správně ten materiál připomíná klíčové programy nebo projekty, tak je nebudu znovu popisovat, Galileo, EGNOS, GMES, a samozřejmě sou, e, souhlasím s kolegou Glantem, e, v materiálu je e, dobře v zásadě dobře připomenuto, že vesmírná politika má také svůj bezpečnostní nebo své bezpečnostní aspekty. Souhlasím s ním v zásadě, co řekl. Já si myslím, že jeden z nejklíčovějších momentů je, že ten materiál správně stanovuje a klade důraz na schopnost samostatného nezávislého přístupu do vesmíru. Já mám e, na mysli především komplex e, v Kuru a já si myslím, že to je opravdu klíčová, klíčová záležitost. E, celkově si myslím, že cílem by mělo být, aby dokument byl nikoli svazující, který od nás vzejde, ale byl Eh, byl vizionářský a v podstatě dostatečně flexibilní k tomu, aby mohl být eh, modifikován a eh, dotvářen podle, prostě bych řekl, výzev a nejnovějších poznatků, které nutně v této oblasti budou, budou následovat. Já si myslím, že a to všechno, jak je prostě řečeno, že skutečným cílem je dostat vesmírnou politiku Eh, v podstatě jaksi nebo dostávat permanentně zpátky na zem a doslova i obrazně eh, ji eh, přiblížit k lidem, tak aby i bylo dostatečně dobře objasněno nebo objasňováno a aby také lidé kupodivu i na dostatečně vysokých postech chápali mnohem lépe, čemu taková je. O financování se extra zmiňovat nebudu, je to samozřejmě klíčový problém, jenom bych eh, chtěl, abychom, aby se nám podařilo odrazit a i eh, prostě vyvolat přesvědčení, že eh, když budeme chtít dnes ušetřit miliony, tak konkrétně v této oblasti zároveň ztrácíme v budoucnosti miliardy. Takže nejsem proto, jak si být úplně skoupý a podporuji ty názory, že klíčové projekty této oblasti mají mít samostatné financování a nebýt jaksi přílepkem k něčemu, k něčemu jinému. Děkuji. Těším se na spolupráci na tomto dokumentu. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Já se připojím ke svým kolegům eh, a ne, ne, budu se snažit tedy neopakovat věci, které byly již řečeny. Uh, já eh, jsem přesvědčen, že tento materiál je velmi důležitý nejen z toho, že eh, vytváří a skutečně popisuje to, co Evropa potřebuje jako svou kosmickou infrastrukturu, kde eh, je to určitě oblast, kde jednotlivé státy Evropské unie by pravděpodobně těžko některý ze států by realizoval takovouto kosmickou infrastrukturu, čili je to spojení právě tam, kde Evropská unie má smysl, kde se spojí síly, finance na eh, řešení tak, eh, tak náročné, finančně a technicky náročné oblasti, jako je kosmická infrastruktura. Eh, myslím si, že i to, co je důležité, je sdělení, kdy záležitosti z kosmické infrastruktury je možné řešit lépe než eh, standardními pozemskými eh, technologiemi a to je uvedeno, ať se jedná o řízení dopravy, bezpečnosti a možná i mnohých jiných oblastí, které ještě dnes úplně přesně nevidíme do budoucna. Souhlasím s eh, kolegou Glantem, že je potřeba, aby to byl ucelený systém, aby bylo jasně možné i tedy definovat tu finanční stránku věci, protože Eh, není nic horšího při takovýchto projektech, než se přilepuje, dolepuje a eh, hledají se další prostředky, jak eh, tu základní část, část realizovat. Myslím si, že i to, co jsme zažili, a to se týkalo Galilea, týkalo se návazných projektů, je důležité to, co je problémem často pro Evropskou unii, jak správně řídit a manažovat takovéto projekty. Myslím si, že takovéto zaměření, jak skutečně ucelený projekt kosmické infrastruktury postavit na Galileu, na jednotlivých částech, ať bylo EGNOS, GMS bylo řečeno. Eh, tady bych já ještě možná víc podporoval eh, tu realitu finanční a přesný popis rozsahu a potom skutečně velmi přísně kontrolovat, jaký celý vývoj je, protože eh, by asi nebylo dobré zažívat eh, situace, které právě mý kolegové a já společně jsme eh, se snažili řešit v rámci Galilea a byla to situace určitě velmi nepříjemná. Myslím si, že tato zpráva by měla být velmi komplexní a věřím, že všichni společně budeme se snažit podpořit tak, aby bylo jasné všem, že takovýto projekt má svůj význam, má své, svůj význam pro další rozvoj dalších technologických věcí Eh, bezpečnostních, eh, eh, dopravních a dalších, tak aby nebyly nějaké spory, jestli to má ještě smysl, anebo odepíšeme nějakou už část, která byla investovaná. Myslím si, že to by bylo to velmi nepříjemné a nešťastné pro takovéto projekty. Čili tuto zprávu já velmi podporuji, aby by jasně popisovala další záměry, kam se bude ubírat a nedocházelo k nedorozuměním, ať již finančním, anebo obsahovým, co by vlastně tato kosmická infrastruktura evropského typu měla, měla přinášet. Myslím si, že je to věc velmi důležitá a pro budoucnost eh, tohoto projektu nezbytná. Děkuji, pane předsedo. Ganz herzlichen Dank, Kollege Weber. Děkuji, slovo má kolega Weber. Děkuji. Já bych také rád využil tuto příležitost zprávy eh, našeho kolegy Patričela a chtěl bych eh, tady varovat, pokud je o budoucnost eh, programu GMES. Kolegové tady každý svým způsobem zdůraznili, jak důležitý je tento program a už tady také upozornili na ten hlavní problém a to je otázka financování. Až dosud více než 3 miliardy eur bylo investováno do eh, GMS, Evropskou vesmírnou agenturou a Evropskou unii a tyto finanční prostředky byly většinou vynaloženy účinně, ovšem k našemu velkému překvapení Evropská komise 29. června navrhla, eh, že se bude financovat program GMES mimo víceletý finanční rámec 2014 až 2020. A oznámila, že bude na členských státech, zda se rozhodnou účastnit se nebo ne a v jaké výši. A eh, toto je problém pro zprávu eh, na evropské, pro otázky klimatické i pro Evropský průmysl pro koordinaci, je to problematické. Ohrožuje to tento opravdu jedinečný program, díky kterému Evropská unie eh, byla světovým lídrem v oblasti pozorování země a potom také pokud jde o aplikace eh, na životní prostředí, na klima a tak dále. Eh, pokud jde o e, GMS, tak je to jeden z důležitých e, programů pro vesmír a je potřeba, aby to bylo i nadále financováno z evropského rozpočtu, protože jinak je tady riziko, že to bude postupně narušeno a zrušeno, protože samozřejmě nemusím zdůrazňovat, že máme obtížnou ekonomickou dobu, krizi, a členské státy se tady snaží e, uspořit kde to jen jde a podle mého názoru příspěvky členských států budou klesat, protože eh, teď už se budou financovat jen vybrané věci. Eh, je tedy potřeba, aby se tady Evropská unie silně angažovala a proto znovu eh, by bylo potřeba zařadit program GMES do dalšího víceletého finančního rámce Evropské unie a to 834 milion hm, milion ročně, to je částka, která je potřeba a já bych chtěl požádat, aby se tady na to opravdu apelovalo na toto věc. Prosím kolegy, kteří se starají o rozpočet, aby e, zahrnuli program GMS do příštího víceletého finančního rámce. Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům Eh, kteří tady už zmínili téma financování eh, GMS a já bych se k tomu chtěla také vyjádřit. A mám konkrétní otázku na komisi. V návrhu sdělení je financování GMES uvedeno mimo rozpočet eh, v 2014 až 2020 a Přitom je tady řečeno, že GMES má být prioritní záležitostí a já bych se chtěla zeptat komise, protože ona přece musí být eh, za cíl provozovat eh, koherentní politiku. A já si říkám, jak je to možné, když ve svém sdělení řeknu, že toto opatření je prioritní, že to je velice důležitá věc a potom přece musím také zajistit v rámci komise, že k tomu budou eh, vyčleněny příslušné finanční prostředky v rozpočtu a bude to co nejrychleji. Takže já bych chtěla požádat komisi, aby se k tomu vyjádřila, aby to vyjasnila. Kolegové už to tady zmínili, my tady vlastně nebojujeme proti komisi, protože ta by měla sledovat úplně stejný cíl, jako my v parlamentu. Posílení kosmické politiky, eh, různé eh, iniciativy k tomu, aby GMS, Galileo a tak dále, aby to všechno bylo realizováno rychleji. A naši protivníci jsou v tomto případě spíše členské státy. A proto si kladu otázku, jak je možné, že k tomu komise přistupuje takto nekonzistentně. Byla bych ráda, kdyby zástupce komise na to cíleně odpověděl, aby se za komisi vyjádřil. Děkuji. Eh, já bych na to rád zareagoval. Eh, A možná, že komise by na to mohla rovnou odpovědět. Můžu vás požádat o slovo? Můžete na to odpovědět, pane González? Děkuji, pane předsedo. Komise nevidí, že by byl rozpor v prezentování financování GMS ve víceletém rámci. My máme povinnost financovat všechny evropské politiky. Komise uznává, že Galileo a GMS musí požívat prioritu, ale tyto dva projekty rozlišuje, protože EU je jediným majitelem, vlastníkem Galilea. Takže je třeba nalézt financování pro všechny EU politiky, komunitární politiky a také vlastně formulovat prioritu pro GMS. Tato priorita byla formulována a právě proto jsme našli alternativu, jak financovat GMS mimo komunitární e, rozpočtový rámec. Není to snadná věc, ale Takto hodláme postupovat. Samozřejmě detaily budou ještě určeny v budoucnosti. Děkuji, pane předsedo. Ano, tak berme tuto výpověď na vědomí. Já bych chtěl ještě dodat, já se domnívám, že musíme dávat pozor. Tady se obracím také na komisi. Jestliže tady velkými slovy vyhlašujeme, že kosmická politika je jednou z prioritních politik podle Lisabonské smlouvy, tak musíme být důslední. Jestliže je to velký úkol, tak musí být k dispozici finanční prostředky, jak pro již běžící projekty, tak i pro nové projekty, neboť je poněkud Eh, nedůvěryhodné nafouknout se, nafukovat se a říci, že budeme dělat velké projekty a pak je nedotáhnou do konce. A já se domnívám, že politika se takto stává nedůvěryhodnou a jestliže nezvládneme financovat již běžící úkoly, tak jsem zvědav, jak dostaneme z rady, vyrazíme z rady ještě jedno euro na další projekty. Já, když bych byl šéfem nějakého státu, tak bych řekl, no když toto nefunguje, tak eh, bychom se neměli pouštět do dalších projektů. Ne, potom si sami budeme podrážet nohy, neboť tady jedná se o potenciál pro průmysl. Když se podíváte na to, co se odehrává v USA v posledních desíti letech, jaký potenciál oni z této politiky získali. A já se ptám pana Patričeliho, zdali se chce ještě jednou ujmout slova. Prosím. No, diciamo che eh, Ve své zprávě jsem v podstatě už eh, stručně vyjádřil, jaký je takový prvotní názor na dokument předložený komisí. Priorita, kterou zde stanovuji, to znamená udržet GMES v rámci rozpočtu, je pro mě první prioritou, ale to je určitě otázka na kterou bude reagovat celý náš výbor se všemi kolegy. Budeme analyzovat celý návrh a celý návrh bude předmětem práce, které se budeme věnovat příští týdny. A společně s celým výborem se budeme snažit najít řešení, které by bylo co nejvíce podporováno všemi stranami. Jak říkám, budeme mít příležitost o tom diskutovat a společně s kolegy hledat cestu, jak dotáhnout tuto otázku důležitou pro Unii, ale pro, e- i pro Evropu jako celek, pro naše občany. Dobrá, tak bych vám chtěl srdečně poděkovat. To bude skutečně velice důležitý úkol a my bychom se měli snažit aby toto téma nebylo pouze tématem několika specialistů v našem výboru, ale musíte, musí se to stát tématem pro celý výbor, neboť já, když se podívám, kolik lidí diskutuje u nás ve výboru o klimatické politice a o energetické politice, tak se mi zdá, že podíl lidí, kteří diskutují o vesmírné politice, je pos, eh, podstatně nižší. Takže se nesmíme omezit pouze na energetiku a klima. Máme ještě další úkoly, které je třeba řešit a proto je důležité, že jste na to kolegové dnes upozornili a také to prosím vyřiďte ve svých frakcích. A nyní se dostáváme k dalšímu důležitému tématu. To je kolega Karenc, který bude hovořit o evropském dopravním prostoru. Máme tedy bod 16 na pořadu dne. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Eh, Toto je stanovisko pro dopravní výbor ohledně Bílé knihy komise o plánu jednotného evropského dopravního prostoru vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje. Budu se snažit o stručnost, eh, už máme za sebou dlouhé dopoledne. Pět stručných bodů. Obecné cíle Bílé knihy jsou určitě hodné naší podpory. Bod dvě, konkurenceschopnost. Potřebujeme energeticky úsporné politiky, ale to by nemělo brzdit mobilitu a měli bychom také vyhodnotit všechna opatření z hlediska jejich dopadu na konkurenceschopnost. Nechceme být méně konkurenceschopní, protože, nebo jenom protože více uspo- chceme uspořit energii. Za třetí, ICT, informační a komunikační technologie, mají podle mě velký potenciál při zvyšování efektivity intermodální dopravy, to znamená, něco je dopravováno lodí, v přístavu je to přeloženo na uh, Eh, vlak a potom to dorazí do svého cílového místa. Takže to je příležitost, eh, jak zvýšit účinnost, efektivitu a využít potenciál informačně a komunikačních technologií. Kromě toho tyto technologie při svém použití mohou také snížit potřebu pro určité způsoby dopravy. Za čtvrté, Evropský výzkum může přinést nová řešení, které umožní zvýšit účinnost dopravy. To si myslím, že je třeba zdůraznit a musíme také zdůraznit to, že výsledky výzkumu musí být převedeny do komerční reality. To znamená, že musí být implementovány. A bod číslo pět, biopaliva. Věřím, že je zde velký potenciál pro větší využívání biopaliv, tím by se snížila závislost do Evropy na dovážené ropě a produktů z ropy. A myslím si, že je třeba vysvětlit spotřebitelům nutnost zvýšit podíl biopaliv na palivovém mixu. Třeba v mé zemi lidé příliš nevědí, jaký dopad by mělo používání biopaliv na motory jejich vozů, takže si myslíme, že eh, vysvětlování a komunikace musí tedy jít ruku v ruce s větším využíváním biopaliv a je nutno, aby všichni pochopili. To jsou tedy tyto hlavní body, pět hlavních návrhů a velmi se těším na vaše reakce. Thank you very much. And Ms. Hall is the next one. Děkuji, Miss Hall. Děkuji panu Garincovi za ten velice zajímavý, zajímavou rekapitulaci. Chci se vyjádřit k bodu 2 a 5. Jsem ráda, že hovoří o konkurenceschopnosti a také o tom, že to je třeba vidět s úsporami v dopravě, ale já bych tady byla opatrná. A my totiž máme důkazy o tom, že jestliže budete mít úspory a budete efektivní, pak budete také konkurenceschopní. Takže můžete také hodně ušetřit, eh, jestliže budete mít efektivní energie. A to je důležité také pro malé a střední podniky, protože například auta jsou drahá a je tedy dobré potom šetřit pohoné hmoty. A právě proto technologie pro účinné vozy, automobily je velice důležitá. A také se musíme podívat na to, jak se chovají spotřebitelé. Ve Spojeném království počet aut, které se kupují, kupují a které produkují méně než 100 gramů emisí, tak jejich prodej stoupl dvakrát. Takže vidíte, že takto rozumně se chovají spotřebitelé a chtějí také ušetřit. A bod číslo pět Tady by je velice dobré, že se hovoří o udržitelných biopalivech. My musíme vědět, co je udržitelné a neudržitelné biopalivo a to také musí rozhodnout komise, protože komise bude dělat analýzu. Pot potom eh, také se může stát, že se ukáže, že některá evropská biopaliva nejsou udržitelná. A například biotetanol dovážený z Brazílie, tak tady máme určitá biopaliva, která byla již prokázána, že udržitelná jsou, jiná jsou méně udržitelná. A Právě proto potřebujeme druhou generaci biopaliv, protože pak budeme vědět, že tato paliva skutečně udržitelná jsou, protože jsou udržitelně vyráběna. Souhlasím také s zpravodajem, že je třeba uh, vysvětlovat toto všechno spotřebitelům tak, aby dokázali z biopalivy řádně nakládat. Pan kolega Glante. Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně Thompson, která je stínová zpravodajka, bohužel nemůže být přítomná a já chci za ní říci. My jsme toho názoru, že tato zpráva je velice zajímavá, ale chybí tady jedna jedna věc a to jsou elektrická auta, která nejsou v, a, ve textu uvezena. A tady se hovoří o zeleném transportním systému a sem patří také elektroauta. V to souvisí také s třemi výzvami. Za prvé musíme řešit otázky nabíjení těchto aut, také ukládání energie, otázka standardizace, normalizace je důležitá a také napojení na inteligentní sítě. Tím bychom se měli zabývat a paní Thompson k tomu předloží příslušné pozměňovací návrhy výborech. To je názor paní Thompson a já chci osobně říci, protože zpravodaj se také zmínil o otázce eh, alternativních pohoných mod. Já jsem z jedné velké členské země, kde máme problémy s mícháním. Když bude budeme mít eh, problémy pouze s udržitelností eh, biopaliv, tak a s vysvětlováním udržitelnosti, tak by to ještě šlo. Ale mnoho lidí má strach o, své, eh, o svá auta, o motory svých aut. Proto by měl také o to se postarat minerální průmysl, průmysl tedy pohoných mod, aby toto všechno vysvětloval. Pan kolega Weber. Oui, euh, ce livre blanc. Ano, Bílá kniha je velice ambiciozní, možná až moc. A chtěl bych připomenout, že bohužel, tak jako velmi často se to děje v evropských textech, žádný hlavní cíl předchozí zprávy z Bílé knihy z roku 2001 eh, nebyl zcela dosažen. A proto by možná bylo dobré Eh, kdyby některé eh, dlouhodobě příliš ambiciozní cíle eh, byly rozloženy na spíše nějaké střednědobé cíle, které by se daly dosáhnout v střednědobém horizontu a národní, na národní úrovni by realizátoři měli vlastně jasnější osnovu, podle které, nebo jasnější cíle, podle kterých by se mohli orientovat. Hm. Samozřejmě usilujeme o mobilitu občanů, a jde o to, abychom tady měli dobrý obchod a proto je potřeba upozorňovat podniky, především podniky na to, že je potřeba využívat eh, Eh, nejrůznější potenciál, které tady přináší nové technologie, to znamená tak, aby se optimalizovala doprava, tak, aby byla pokud možno co nejvíce omezená, aby bylo potřeba se přepravovat co nejméně během práce. A proto lituji toho, že v tomto textu dostupnost a mobilita osob a také eh, důležitý pojem územní soudržnosti v oblasti dopravy že tyto věci tam nejsou dostatečně ošetřeny, protože jednotný evropský prostor dopravy se nezrealizuje, pokud tady nebude zaručen rovný přístup k územím pro všechny podniky a občany. A závěrem bych ještě upozornil na to, že tato bílá kniha v jedné ze svých částí uh, uvádí eh, deset specifických cílů v číslech a to je opravdu skvělé. Je to velice dobrý způsob eh, tím, že se tady uvedou čísla a datum. Eh, devátý z těchto cílů je velice důležitý, ale tady je to bohužel příliš vágně naformulováno. Já si mm, pamatuji na ten obsah. Má se více aplikovat systém uživatel platí a znečišťovatel platí. A v tomto případě bych si přál, kdyby Bílá kniha o tomto pohovořila více. Jak konkrétně realizovat tento princip znečišťovatel platí? Je možné zdanit eh, přepravce v silniční dopravě, letecké přepravce eh, nebo přepravce v námořní dopravě, eh, protože tím by se zase na druhé straně mohla snížit jejich atraktivita, takže více konkrétních informací. Chce se k tomu vyjádřit komise? Ne. Eh, pan Karenc ne. Äh, Dobře, tak bychom to mohli uzavřít a ještě bychom eh, řekli, že 7. září je lhůta pro pozměňovací návrhy a pokud někdo bude chtít předložit návrhy, tak prosím do této doby a spolupracujte na tom prosím s panem eh, Karinčem, abyste to pokud možno co nejlépe vyřešili. Dobře, eh, takže můžeme bod 16 uzavřít, k bodu 17 různé nic nemáme, setkáme se 8. září, to asi nemusím zdůrazňovat, to všichni vědí, ještě pan Ody se hlásí. Pane předsedo. Na počátku tohoto týdne jeden poslanec požadoval, nebo se ptal, jestli 8. září budeme hlasovat a vy jste chtěl nějaké další informace, protože eh, některé politické skupiny, alespoň tak, ke které patřím já, eh, se potřebují eh, někam přemístit a mě by zajímalo, jestli tady bude hlasování nebo ne. Právě mi sekretariat říká, že ano, bude se muset hlasovat abychom ty věci mohli vyřešit, abychom to mohli vyřídit. Samozřejmě není to úplně nejlepší řešení, ale je to nutné. Pokud, pokud se nám podaří tomu zabránit, tak tomu zabráníme, ještě se na to blíže podíváme, ale pokud eh, ty věci tam mají tu závěrečnou lhůtu, tak možná bude potřeba je uzavřít. Pan Ody. Jenom mě prosím o tom informujte co nejdříve, až budete vědět. Děkuji, nashledanou.